Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. Máme radost, že se můžeme sejít s výborem Kong a s paní předsedkyní Gressler. Vítám pana Nevena Matese, člena účetního dvora a Sabine Lauder-Schweger, místo předsedkyně dozorčího, dozorčí rady Evropské centrální banky. Ekon, výbor Ekon je potěšen, že si může vyslechnout názor Evropského účetního dvora v návaznosti na provedený audit v roli dohledu nad SSM. Paní místo předsedkyně Evropské centrální banky dochází pravidelně, aby informovala náš výbor o vývoji v bankovním sektoru. To je pro nás velice důležité sledovat práci Evropské centrální banky v první fázi práce na Evropské měnové unii, kdy pojednáme o stavu na, za rok 2016. Rovněž se v tom stanovisku pojednává o zvláštní roli, která se vztahuje k dohledu a k nezávislosti tohoto orgánu. Můžete uvést několik vět? Jsme velmi rádi, že vám můžeme tuto zprávu společně představit. Samozřejmě, že vás zdravím také jménem svých kolegů a teď bych dal Markusovi slovo, aby tedy představil tuto zprávu. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo. Děkuji vám za možnost eh, odprezentovat vám první zprávu Evropského účetního dvoru k dohledovému mechanismu. Znáte podkladové informace iniciativy SSM, která vyplynula z globální krize v roce 2012. Tehdy se Evropská unie dohodla, že Evropské centrální banky by měly zavést nový mechanismus SSM, mechanismus dohledu. Eh, šlo o to, že v řadě evropských zemí došlo k narušení finančního systému poté, co docházelo k významnému rizikovému investování a řada bank musela poskytnout eh, finanční podporu eh, bankám, což znamenalo zátěž pro daňové poplatníky. Je to riziko i pro budoucnost a proto jsme se dohodli na ustavení mechanismus SSM. Systém eh, Evropské centrální banky by měl měl eh, zohledňovat dozor nad 130 eh, bankami a, a nad, nad 12 subjekty. Bylo předpokládáno, že v každém národním systému by centrální banka sehrávala zvláštní roli. Například by eh, si zachovala pravomoc, co se týče boje proti praní špinavých peněz, co se týče ochrany spotřebitele, rovněž by také dohlížela nad retailovými bankami. Také by poskytovala pohled, eh, dohled a pomoc při dohledu Evropské centrální banky. Tento projekt eh, měl být zahájen s tím, že naváže plynule na provedený audit. V prvé řadě si řekneme, jak Evropská centrální banka nastavila celý systém, jak zorganizovala svoji práci, jak eh, řešila otázku struktury jednotlivých národních eh, států, jak eh, vyčlenila zázemí pro provádění kontrol a inspekcí jak na místě, tak vzdáleně. Co jsme zjistili? Zjistili jsme, že dohledový systém byl docela rychle zaveden. Trvalo to asi 13 měsíců, a bylo potřeba eh, tisíc nových pracovníků. Byl to poměrně unikátní úkol. Zjistili jsme, že Problémem je složitost nového systému. Nový mechanismus eh, spoléhá na koordinaci mezi pracovníky Evropské centrální banky a pracovníky jednotlivých členských států. My jsme například zjistili, že systém SSM má eh, dozorčí radu, která ale nezodpovídá za veškerý rozpočet a lidské zdroje. To zůstává totiž eh, pod eh, pravomocí Rady Evropské centrální banky. Zároveň je třeba rozlišovat mezi funkcí eh, Evropské centrální banky, co se týče měnové politiky, co se týče dohledu. Někde se tyto pravomoci prolínají, my jsme zjistili však, že rizika byla dostatečně ošetřena tak, aby došlo k minimálnímu střetu práce na jednotlivých úkolech. A také jsme zjistili, že Evropská centrální banka neprovedla dostatečnou analýzu eh, personálního zázemí, což znamená, že trpěla poněkud nedostatkem pracovníků. Pak pokud jde o dohled nad největšími bankami, tak zde je třeba, aby národní kompetentní orgány poskytovaly Evropské centrální bance pomoc, co se týče svých pracovníků. Je to 120 největších bankovních skupin, kdy eh, eh, zásadní roli sehrávají kontroly přímo na místě. A zjistili jsme, že jenom 12 kontrol na místě prováděli pracovníci Evropské centrální banky. Všechny ostatní kontroly inspekce prováděly národní orgány. Do určité míry jsme byli překvapeni také tím, že jsme zjistili, a teď nejde jenom o nedostatečné personální zázemí, že na počátku, že v příručce pro dohled se uvádí, že kontroly na místě by vždycky eh, byly pod dohledem pracovníků národních orgánů. A my jsme zjistili, že zde je určitý eh, problém s tím, jakým způsobem je upravena i místní národní eh, legislativa, že by měla Evropská centrální banka vždycky sehrávat zásadní roli v dohledu. Vždycky by měla zajistit pracovníky, kteří budou provádět e, inspekci a kontrolu na místě jako vedoucí daného týmu. A jde tedy o společné kontrolní a auditní e, týmy což bylo nakonec i předmětem sdělení e, dozorčí rady Evropské centrální banky. Je to tedy velice složitý systém, jak vidíte, jsou zde pracovníci Evropské centrální banky, pak jsou zde pracovníci eh, z národních orgánů a my jsme zjistili, že do určité míry je zde problém, protože Evropská centrální banka nemá ani systém vyhodnocování vhodnosti takovéhoto nasazení různých pracovníků. Evropská centrální banka je zodpovědná, má pravomoc, a má to na starosti, ovšem neprovádí vyhodnocení práce pracovníků, kteří jsou nasazení ze strany národních orgánů a nemůže ani provádět vyhodnocení, nemůže nijak ovlivňovat postupy na, v národních kompetentních orgánech které jsou upraveny národní legislativou. To jsou naše hlavní zjištění, která vyplnula z našeho auditu. Já musím říct, že jsme byli schopni vyhodnotit eh, provozní efektivitu řízení Evropské centrální banky, když se provádí místní kontrola na místě a když se provádí kontrola vzdálená, ale zjistili jsme, že jsme byli schopni zajistit všechny dokumenty, které jsme potřebovali. Evropská centrální banka měla pocit, že naše požadavky byly eh, nad rámec nadefinovaného mandátu. My jsme však eh, sdělili, že je to výhrada našeho eh, postavení auditorů a že musíme mít k dispozici veškeré dokumenty. Teď zvažujeme možnosti a budeme rádi, pokud nám k tomu sám zákonodárce dá své stanovisko. Musíme také říct, že naše zkušenost potvrdila eh, to, co eh, konstatovali eh, národní kontrolní úřady. Zvláště, že mandát EKAS nepokrývá veškerý mandát, který původně měly dozorčí orgány v jednotlivých členských státech. Ve své zprávě jsme rovněž konstatovali, jak vypadala původní praxe na národní úrovni. Pozitivní je, a to musím poznamenat, že jsme nabídli řadu doporučení, 13 skupin eh, doporučení nebo 13 eh, celku doporučení a Evropská centrální banka přijala všech 12 těchto 13. Jedno doporučení neakceptovala zcela, šlo o rozpočtový mechanismus, který jsme zaznamenali. Měli jsme pocit, že celý ten systém selhává na tom, že eh, dozorčí rada nemá až na takový vliv na personální eh, zázemí. Domníváme se, že by měla mít i vliv na rozpočet. Evropská centrální banka se však domnívá, že dozorčí rada nemůže provádět eh, kontrolu nad eh, eh, rozpočtem a personálním zázemím, jelikož to není rozhodovací orgán. Je to tedy jiné uspořádání, které má tuto pravomoc nad celým systémem financování SSM. My jsme poznamenali rovněž problém se sdílenými službami, kdy dochází k prolínání obou funkcí a Evropská centrální banka konstatovala, že úplné oddělení by vedlo k určitým nákladům a rizikům. Já musím říct, že naše doporučení nebylo takové, že by bychom měli se úplně vyvarovat sdílení těchto pravomocí, ale jenom jsme konstatovali určité riziko střetu cílů, třeba že právní služba by měla být řešena systematičtěji. A také bych chtěla říci, že jsme zjistili, že Mm, pokud jde o přístup k materiálům, tak vedení eh, Evropské centrální banky s námi velmi spolupracovalo a řešilo jednotlivé obavy, které jsme vyslovili. Musím tedy říci, že eh, Evropská centrální banka akceptovala 12 z našich 13 doporučení. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme, říkal pan předseda. Slavin Lauteschläger eh, bude další řečníkem Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, vážení členové účetního dvora. Ráda bych poděkovala za příležitost pohovořit o výsledcích Evropského účetního dvora. A dovolte, abych vám řekla to, že vítáme tuto externí perspektivu kam pokud jde o zlepšení operační efektivity řízení a mechanismu SSM. Vidíme, že je zde ještě prostor ke zlepšení a právě proto ECB souhlasí téměř se všemi doporučeními EK. a začali jsme na tom již pracovat, aby jsme implementovali tyto závěry, například streamlining, který se týká rozhodovacích procesů, Dokonce jsme vytvořili takový rámec delegování, pokud jde o další transparentnost. V loňském roce jsme za, vedli nejenom statistiky na našich webových stránkách, ale i nové komunikační nástroje pro veřejnost, například pravidelné newslettery a například různé workshopy, které se týkají aktuálních témat. A zároveň je to konzultační proces s jednotlivými oblastmi celého odvětví, dokonce i v těch oblastech a nástroji, kde nemusíme provádět konzultační proces. Dále jsou to akční plány, které kterými se zabýváme ohledně nějakých následných akcí, zlepšení možností, tak jak to EKAM doporučil v rámci svého dokumentu pro ECB, především pokud jde o organizování inspekcí přímo na místě, dále jsou to školící kurzy pro naše zaměstnance, zahrnutí Eh, IT, školení a kurzu a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že ty následné kroky budou muset rovněž odpovídat právním omezením na základě toho, jak to stanovil soud. Jestli dovolíte velice stručně jeden aspekt této zprávy, především mandát, rozsah tohoto mandátu a zda jsme poskytli veškeré dokumenty, které byly vyžadovány. To vás jistě bude zajímat, náš pohled na celou problematiku. Já jsem přesvědčená, že jsme poskytli veškeré dokumenty a důkazy, které by umožnily tento mandát vykonávat, pokud je o, opera, o operační management, tak jak je to stanoveno na základě článku 27 část 2 našich stanov. A zároveň na základě článku 20.7 nařízení o SSM mechanismu. My jsme plně spolupracovali s EKAM, pokud jde o tento audit a poskytli jsme auditnímu týmu opravdu mnoho dokumentů, více než 350 konkrétních dokumentů, proběhlo mnoho jednání, kde jsme poskytli vysvětlující další doplňující dokumenty i právního charakteru. No, ale to byly zápisy naší eh, dozorčí rady, jednotlivé jednotlivá rozhodnutí, která ovšem jsme nemohli poskytnout, protože audit by zacházel v tomto ohledu nad rámec operační účinnosti a mohlo by to být v konfliktu s našimi povinnostmi o důvěrnosti daných informací a dat vzhledem ke třetím stranám. Čili nejde o informace, které my máme k dispozici na naší straně, ale o informace, které pochází ze třetí, ze strany třetích subjektu. To neznamená, že bychom EKA neposkytli nějaké doplňující informace. Dovolte několik příkladů. Požadovaly se různé kategorie dozorčích rozhodnutí, v naléhavých situacích, pravidelná rozhodnutí, dále to byla mm, různá revizní rozhodnutí, autorizační rozhodnutí, dále to byl tok dokumentů od počátku až po notifikaci poskytnutí daného rozhodnutí konkrétní bance. Nevíme, proč tato dokumentace, bankovní dokumentace byla důležitá pro posouzení operační efektivity ECB a jelikož tam rovněž platila naše pravidla o důvěrnosti informací, tak jsme nemohli tuto dokumentaci poskytnout, pokud se týkala důvěrných informací ohledně těchto individuálních bank. Máme ale Excelovou tabulku, kterou jsme poskytli a kde je počet skutečných anonymních rozhodnutí s popisem těchto rozhodnutí, jednotlivých kroků, schvalovacího a rozhodovacího procesu. Čili udělali jsme opravdu vše proto, abychom dosáhli jakou tu rovnováhu mezi konkrétními rozhodnutími ohledně nových bank a rozsahem mandátu EK v rámci této revize, což samozřejmě se týká i nezávislosti ECB a jednotlivých právních ustanovení proč jsme mandát EKAS vlastně omezili, pokud jde o operační účinnost ECB v podstatě to je stanoveno v primárním právu EU a tato omezení se týkají mm, i zachování určité nezávislosti. ECB SSM nařízení o SSM bylo sice potřebné nařízení, ale zároveň je zakotveno záměrně v ustanoveních primárního práva. Nařízení o SSM stanoví komplexní, skutečně robustní rámec odpovědnosti v rámci ECB statutu nařízení SSM a meziinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a radou. Jsou tam samozřejmě i revize na straně komise, záznamy o jednotlivých procesech, procedurách, které obdrží Evropský parlament, slyšení, která proběhne například pod Danielem Nui ohledně politik a jednotlivých bankovních rozhodnutí. Pokud je o mandát EKAS, včetně tohoto rámce odpovědnosti, podle mého názoru zajišťuje to, že na této, že tato úroveň kontroly je srovnatelná s národní úrovní kontroly. Například jsme to konzultovali s mandátem národních auditorů a těchto orgánů. Většina z nich buď nemá vůbec mandát ohledně dohledu nebo mají omezený mandát, pokud je o finanční management, operační či provozní efektivity, čili podle našeho názoru tam žádná mezera v této oblasti neexistuje. To znamená, že my skutečně si myslím, že jsme v souladu s tím, co EKAS nařídila a skutečně budeme pokračovat na dalším konstruktivním výměně informací na základě mandátu EKASu. Ještě jednou bych ráda zdůraznila, že si vážíme jejich doporučení Pan Mate se o tom nyní zmínil. My v podstatě vlastně zde máme pouze jedno až na jedno doporučení skutečně plně souhlasíme se závěry Evropského účetního dvora v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě je to vždycky problematické, protože velmi často samozřejmě vystává ta otázka, kterou informaci auditorům poskytneme a neposkytneme. Tak a pan Hale je zpravodajem, takže má slovo v tuto chvíli. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji. V první řadě bych velmi rád poděkoval Evropskému účetnímu dvoru za skvěle odvedenou práci, která je velmi užitečná a pro nás velmi prospěšná. Doufám, že politikové také budou schopni si této práce cenit. Já bych chtěl, abyste mi ale do detailu vysvětlili následující věc. Proč nebyl zaručen proč nebyl zaručen plný přístup ke všem informacím u Evropského účetního dvora, protože tady hovoříme o zcela zásadním eh, kroku, to znamená, je třeba zajistit absolutní přístup k těmto informacím. Kromě toho my také skládáme účty Eh, našim občanům. To znamená, proč nebyl umožněn přístup k některým eh, dokumentům. A co se týče toho nového systému dohledu a jeho nedostatkům. Hovořilo se v podstatě o Eh, tom, té odlišné úrovni auditu jak u Evropské centrální banky, tak u národních bank. Samozřejmě, že ta situace je heterogenní, protože ty charakteristiky jednotlivých bank v eurozóně jsou odlišné. To znamená, Evropská centrální banka v tuto chvíli neposkytuje adekvátní kontrolní systémy ani adekvátní systémy dohledu. Kromě toho došlo k identifikaci nedostatků mechanismu hodnocení a identifikace dohledu. A také byly ustanoveny nedostatky u makroobezřetního dohledu. A dále, co se týče toho dohledu jako takového. Kromě toho jsou to samozřejmě ty nedostatky, kterým už jsme čelili v minulosti. Tady v podstatě hovoříme o své volnosti. To znamená, že tady dochází k tomu, že ten dohled dochá, k tomu dohledu dochází v jednom případě takovým způsobem a v jiném případě jiným způsobem. Víme, že ECB poskytla Evropskému účetnímu dvoru určité informace, které ale nebyly dostatečné pro ten obezřednostní dohled a kontrolu. Dále u tohoto dohledu nám chybí hodnocení systemického, systémového rizika. Že my v tuto chvíli máme systém dohledu nad bankami, který by měl zajistit to, že nebude docházet k bankovním krizím, ale samozřejmě nemůžeme se dívat pouze na následky či důsledky krizí. Musíme se zaměřit právě na příčinu protože nemůžeme v podstatě dopustit, že ty deriváty a spekulace v podstatě budou věci, nad kterými budeme zavírat oči. Myslím si, že tady v této bitvě bychom měli být daleko tvrdší, protože pokud tak eh, jednat nebudeme, tak eh, k ničemu nedospějeme. To znamená, že my tady v podstatě budeme pouze podporovat ty úvěrové nedostatky a nebudeme vůbec pomáhat společnosti, která se snaží svamatovat z této krize. A proto je zcela zásadní, abychom si uvědomili, že ten dohled v podstatě redukuje stabilitu místo toho, aby ji podporoval. Evropská, Evropský účetní dvůr zmiňoval také měnovou politiku, ale uvědomme si, že velmi často měnová politika také vychází ze stejné, někdy může vycházet ze stejné instituce. To znamená, tady ve chvíli, kdy hovoříme o rizicích, tak potřebujeme nějaký efektivní systém dohledu a chceme vědět, jak Evropská centrální banka se k tomuto konfliktu zájmu staví, protože tady potřebujeme nějaké formální oddělení těch těchto mechanismů a ECB. Kromě toho komise musí každé tři roky zveřejnit zprávu o detailním dohledu a kontrole těchto mechanismů. A ten, to poslední sdělení bylo zveřejněno v, dva, v roce 2015. Evropská centrální banka nicméně zmínila, že či na základě jaksi požadavku Evropské centrální banky vůbec tato zpráva či toto sdělení nebylo uh, zveřejněno, protože Evropská centrální banka říkala, že nebylo, uh, pro, že ten dohled nebyl proveden žádným způsobem a že může jít tady o otázky důvěry a tajných informací. To znamená, že my tady vyžadujeme více kompetencí, více pravomocí a potom vidíme, že Evropská centrální banka vůbec nejedná, neangažuje se, neangažuje se ani v oblasti měnové politiky a hlavně v té době, kdy zažíváme krizi a potřebujeme právě angažovanost takovýchto orgánů. To znamená, v oblasti dohledu jsme se měli zaměřit na příčiny té krize a ne pouze na důsledky. Nicméně ale to vypadá tak, že na základě politického řešení se zaměřujeme pouze na důsledky a ne na příčiny. A to všechno vede k systému, který je dokonce ještě méně stabilní než předtím. Místo toho, abychom se opravdu zaměřili na ty kořeny celého toho problému. Takže to jsem chtěl eh, říci a vím, že to tady zmiňovala i zástupně Evropského účetního dvora. Myslím si, že moji kolegové z Kontu a z Ekonu se k tomu také jistě můžou ještě přidat. Dobrá, tak začínáme a e, naší debatu a první bude hovořit pan Hejs. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád řekl, že jsem velmi rád, že Evropský soudní dvůr v podstatě přichází s tímto, s touto zprávou, která se zabývá tím jednotným mechanismem dohledu. A děkuji tady všem kolegům, kteří tady už hovořili. Samozřejmě je velmi důležité, že tento jednotný mechanismus dohledu v podstatě vznikl v rámci prvního plíře ve chvíli, kdy začala krize, kdy jsme opravdu e, byli v té té době krize. Chtěli jsme jednotný mechanismus dohledu a ne pouze pro ty systémově důležité banky, tak eh, jak to tady řekla eh, paní předsedkyně, ale šlo o to stanovit minimální standardy, které bychom mohli aplikovat v podstatě na všechny banky, i ne na ty systémově zásadní. A i když ten jednotný mechanismus dohledu vznikl v této krizové době, tak to neznamená, že my nemůžeme změnit vlastně způsob, jakým v podstatě tento mechanismus eh, funguje. Tady opravdu to může být měno. Jenom ten fakt, že to vlastně vzniklo v té krizové době, neznamená, že to nemůže projít nějakou změnou. Jde o velkou organizaci, která má velký vliv na náš bankovní systém. Já si myslím, že až Daniel Anoja přijde do našeho výběru v Ekonu, tak je opravdu jednou z nejlepších úřednic, co se týče jaksi jejich znalostí a opravdu hloubkové analýzy bankovního systému a také i v souvislosti souvislosti s jejími znalostmi eh, o, tě, o tomto jednotném systému mechanismu dohledu. Nejde pouze o ty stres testy, o ty zátěžové testy, jde opravdu také o její vizi do budoucna. A já si myslím, že je velmi důležité, aby k tomuto přeskumu docházelo. A tato zpráva je velmi podobná té zprávě, která byla zveřejněna asi eh, v minulém roce, kdy se hovořilo o pomoci Irsku v rámci i tohoto kontextu. A oba dva předsedové výboru v podstatě hovořili o nedostatku informací, které byly poskytnuty eh, Evropskému účetnímu dvoru ve chvíli, kdy jsme se tedy bavili o jednáních trojky Irsku. A my jsme si také už tehdy se v podstatě stěžovali na nedostatečnou či nedostatečnou Eh, nedostatečné množství, nedostatečné množství informací. Ty informace nebyly kompletní. A já mu samozřejmě souhlasím s tím, že se toho událo velmi mnoho. Vím, že v rámci tohoto systému dohledu byla tedy odvedena velká práce. Nicméně to neznamená, že se ten systém ještě nemůže zlepšit. A samozřejmě ta otázka transparentnosti je zcela zásadní. Ve chvíli, kdy chceme, chceme zajistit, že veřejnost bude chápat, proč je to tak nezbytné mít takovýto mechanismus dohledu. Pro mě je to velmi logické, protože ve chvíli, kdy máme společnou měnu, máme bankovní unii, no tak je logické, že musí fungovat i takovýto jednotný mechanismus dohledu, ale musí mít jasný cíl a musí být také schopný skládat účty veřejnosti. A já chci říct, ten měnový dialog, který jsme měli s eh, panem Dragim, byl jednoduše nedostatečný. Ta výměna informací nebyla eh, dostatečná proto potřebujeme systém, systém, který bude jednoduše zodpovědnější, který jaksi bude poskytovat dostatečné informace. Já si myslím, že tady nejde, v pod, nemůžeme v podstatě, jak si eh, nemůžeme dopustit, aby Evropský účetní dvůr dostával informace pouze eh, na základě toho, eh, zdali tedy ty příslušné úřady mu je poskytnou nebo ne. Ne, to není samozřejmě akceptovatelné, protože není, není, není možné, aby ty orgány na národní úrovni, ať už to jsou centrální banky či ne, v podstatě nebyly ochotny Evropskému účetnímu dvoru poskytnout ty informace, které potřebuje. A je také naprosto neuvěřitelné, že ta zpráva, ta celková zpráva o dohledu a auditu, která měla už být v roce 2015, ještě pořád není kompletní. Takže víme, víme samozřejmě také, že e, Evropská centrální banka již obdržela doporučení Evropského účetního dvoru a vidíme, že některé z nich už také aplikovala. Ale samozřejmě tady prostě potřebujeme, potřebujeme, aby došlo k aplikaci, k aplikaci osvědčených e, postupů, protože Evropská centrální banka v podstatě musí skládat účty Evropskému parlamentu, ale nevždy je skládá. Ano, musím říct, že ten měnový eh, dialog v tuto chvíli jak se nemá příliš co dočení teď eh, s touto otázkou, tedy s otázkou dohledu a tímto systémem. Ale v každém případě Evropský parlament už mnohokrát v podstatě vyjádřil svou spokojenost nad tím, jak tento dialog probíhá. Tak a poté, co jsem řekl toto, tak předávám, již mohu v podstatě přeslout tervanš. Euh, Funguje nám ještě tlumočení? Děkuji. Já si myslím, že je opravdu velice důležité, aby došlo k tomuto našemu společnému jednání náš, našeho výboru, našich dvou výborů. Já se skutečně samozřejmě věnuji tomu, jak se na to dívá veřejnost, Eh, a aby měla možnost se podívat na to, jak funguje Evropský účetní dvůr. Myslím si, že je vždycky velice cené mít možnost přečíst si jejich zprávu a myslím si, že zodpovědní za mechanismus SSM si to přečtou se stejným pocitem odpovědnosti jako my. Ovšem je to takový možná trochu boj mezi těmi jednotlivými institucemi mladými, které zde fungují. Když se podívám na rozsah práce se kterou se potýká mechanismus SSM, tak to je obrovská výzva. Obrovská výzva, které v posledních letech málo jiných institucí muselo čelit, pokud jde o bankovní systém, který by měl být vyvážený, pokud jde o oblast dohledu. A já se obávám, že když se budeme zabývat a zaměřovat pouze na konkrétní jednotlivé aspekty podstatě, které jsou trošku možná i takovými těmi dětskými nemocemi. Takže vlastně oslabujeme tuto instituci, která potřebuje naši pomoc a podporu, která je uhelným kamenem bankovní unie, kterou bychom chtěli postupně posilovat. Čili ta výměna názoru, která zde nyní probíhá, by měla být právě v tomto duchu. To znamená, že bychom se měli snažit přispět, pomoci, zlepšit práci mechanismu SSM rozhodně bych si nepřála, aby došlo k tomu, že prostřednictvím této kritické analýzy prvních kroků této instituce, prvních aktivit této instituce. Samozřejmě, že víme, jak zde působily různé kultury, různé aspekty, byly to podmínky nesmírně obtížné a že bychom vylili v podstatě to dítě i s tou vodou z vaničky. Já si myslím, že je úžasné, že vůbec ta bankovní unie začíná fungovat. E, skutečně jsou to takové ty první krůčky. Měli bychom sledovat, jakým způsobem to funguje. Viděli jsme to i na národních úrovních u jednotlivých institucí. A my skutečně doufáme, že budete dále se rozvíjet a abychom neoslavili tuto velice křehkou architekturu. Samozřejmě je to nová organizace nová hierarchie a právě proto by bylo dobré, abychom zachovali určitou rovnováhu mezi eh, tou dozorčí radou a jejich prvními krůčky a zároveň určitou objektivní politikou, objektivními úkoly, které jsou zásadní pro tuto instituci. Když se podíváme na metodu, na odhodlání, na profesionalitu, na to, jak probíhá nábor zaměstnanců, profesionálů, když se podíváme na interní metody práce, to všechno, co vytvořili v tom abnormálně krátkém čase, tak skutečně eh, si myslím, že tato zpráva jim vlastně neposkytla až to ocení, které si zaslouží. Děkujeme, pan Balc. Srdečně vám děkuji. Evropský účetní dvůr má tu úkolu dohlížet nad dozorčími radami bank. A my jako parlament jsme spoluzákonodárci a proto je třeba, abychom i my dohlíželi na jednání Evropského účetního dvora. Víme, že tady existují nedostátky. Ve chvíli, kdy ty národní orgány dohledu v podstatě předávají kompetence někomu jinému a nedochází k tomu stejně hodnotnému dohledu na všech úrovních, no tak vznikají právě tyto nedostatky, které my musíme nějakým způsobem vymítit. Evropská centrální banka je centrální bankou, tudíž není zcela nezávislou. To znamená, tady je třeba zajistit nejvyšší úroveň transparentnosti a musíme zajistit předávání a sdílení všech informací. To znamená, my jako Evropský parlament a účetní dvůr musíme zajistit že vlastně všechny, aby, musíme zajistit, aby všechny orgány dohledu v podstatě vykonávaly práci stejným způsobem. A díky tomu v podstatě trošičku osvobodíme Evropskou centrální banku, to znamená Evropská centrální bu- banka bude vnímána jako ta měnová instituce. A proto mám také otázku na Evropský účetní dvůr jakou možnost v tuto chvíli vidíte, jak tedy zajistit, aby Evropská centrální banka jednala transparentněji a aby byla zodpovědnější? a jakým způsobem tedy by ta vyjednávání a ta spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a Evropskou centrální bankou měla pokračovat a jak by měla být vylepšena do budoucnosti. A vy jste jistě s nimi už komunikovali na toto téma a chci vědět, jak Evropská centrální banka reagovala. A kolega Takole hovoří jako další. Děkuji. Já bych rád poděkoval zástupcům Evropského účetního dvora. Děkuji panu Matesovi, děkuji také panu Balovi za je, jejich příspěvek. A jak už to tady čteme také v této zprávě, je třeba udělat všechno pro to, aby jednotný eh, systém a mechanismus dohledu byl ještě více posílen. Samozřejmě Víme, že mnoho úkolů dohledu šlo z národní úrovně do Evropské centrální banky. A proto je třeba, abychom byli schopni vysvětlit našim občanům, jak vlastně tento dohled probíhá. Musíme udělat všechno pro to, aby ta spolupráce s Evropským účetním dvorem byla co nejhlubší a nejúzší a aby členské státy také hrály svou důležitou roli. A také souhlasím s tím, že evropský, s, s Evropským účetním dvorem, který hovoří více o, tom, o té důležitosti eh, streamlining, streamliningu a o tom, že potřebujeme i nadále další zprávy, které budou osvětlovat, jak funguje tento mechanismus. To znamená, že ta zátěž musí být sdílená, ale to jsou samozřejmě problémy, které vyplývají z nových struktur a vím, že samozřejmě to bude ještě nějakou dobu trvat, než dosáhneme té dokonalé, rovnováhy. Chci ale ještě říci, že je velmi důležité, aby všechna ta hodnocení byla kontinuální. Thank you. Já děkuji. já Alessandra. Děkuji, pane předsedo. Já jsem samozřejmě naslouchala svému kolegovi, eh, který tady tady měl být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 bohužel, bohužel eh, z důvodu situace v jeho zemi tu, tady v tuto chvíli s námi nemůže být. Takže já jsem chtěla poděkovat panu Balmu za to, že v podstatě identifikoval některé z těch hlavních otázek či obav, které v tuto chvíli také vyjádřili zástupci Evropského účetního dvora v této první zprávě o tom systému SSM. Samozřejmě, že se nacházíme v tuto chvíli ve velmi citlivé chvíli a proto tady máme samozřejmě i ten návrh eh, ze strany Evropského účetního dvora a víme, že v podstatě, že to odstartování celého toho systému bylo eh, pozitivní a v tuto chvíli, i když ten systém jak si funguje, můžeme být spokojeni, tak je čas na to, abychom tedy celý ten systém přeskoumali a snažili se eh, zlepšit všechny ty nedostatky, které jsme byli schopni identifikovat. To znamená, že já si myslím, že Evropský účetní dvůr i v rámci těch omezení, ve kterých musel pracovat, odvedl opravdu velmi dobrou práci. Víme, že celá ta situace je velmi citlivá a také velmi eh, složitá a všichni jsme si vědomi toho, že jde o zprávu, která mimo jiné samozřejmě naráží také na problémy konfliktu zájmu a že se zde hovoří také o možnosti různých rizik, které můžou eh, nastat i v souvislosti s Evropskou centrální bankou, protože Evropská centrální banka v podstatě eh, v tu, i v tuto chvíli eh, pracuje s různými firewally, které by v podstatě těmto konfliktům měly zabránit. A já samozřejmě vím, že nejdříve je třeba identifikovat ty prvky, které v rámci naší spolupráce můžeme zlepšit. A hovořilo se také o tom už v té zprávě pro rok 2015 a hovořili jsme také o těch různých úsporách, o personálních eh, problémech a to i z důvodu, jak se identifikace vůbec původu či místa, kde k těmto problémům dochází. A také jsem chtěla v podstatě apelovat i na Evropskou centrální banku, aby k dispozici poskytla všechny informace, které potřebujeme a všechny informace, které mohou také pomoci Evropskému účetnímu dvoru k tomu, aby opravdu prováděl svou práci řádným způsobem. To znamená, abychom opravdu Eh, vyřešili všechny ty záležitosti, které v tuto chvíli v nás vzbuzují určité obavy. To znamená, že potřebujeme ty informace, abychom si vyjasnili ty eh, záležitosti, ve kterých ještě stále panují nejasnosti. To znamená, že bankovní dohled je samozřejmě také eh, velmi citlivé téma, protože samozřejmě víme, že každá národní banka a všichni víme, jak je to komplikované, to znamená, že my vlastně z té úrovni evropské se snažíme nějakým způsobem také ovlivňovat eh, centrální národní banky, tak to samozřejmě, samozřejmě vždycky vzbuzuje určitou nevoli, ale já bych byla velmi ráda, kdybychom si také uvědomili i toto, to znamená, že vlastně zvenku zvenku v podstatě to může v podstatě být vnímáno jako, že se někdo snaží vměšovat eh, do něčeho. To znamená, to je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy hovoříme o bankovním dohledu, tak je to prostě takto. To znamená, že tady musíme najít nějakým způsobem rovnováhu, rovnováhu v eh, aktivitách a angažovanosti Evropského účetního dvora Evropské centrální banky. To znamená, je to třeba provádět tak, abychom opravdu nepřekračovali eh, své kompetence a abychom se drželi opravdu těch doporučení, které jsou zcela zásadní pro budoucnost celého toho systému. Pane Flanagane, prosím. Já jako pravidelný posluchač tohoto výboru jsem opět eh, trošku skeptický, pokud jde o to, co zaznělo. Musím říci jednu věc. Mus... Imponuje mi práce Evropské centrální banky a způsobu přístupu, ale jak zde bylo řečeno, nemůže si Evropská centrální banka vybírat, co předá, co ne, ale co se týče práce Evropského účetního dvora, tak to je určitě pozitivní. Tři hlavní cíle bankovní unie jsou tyto. Transparentnost, jednota a větší bezpečí, jak Eh, už zaznělo, eh, systém SSM se vytvořil v roce 2014 jako jeden z hlavních pilířů eh, ochrany banka. Jak už zaznělo, Irsko to stálo 70 miliard euro, kdy tento celý pilíř nám nakonec měl spadnout na hlavu. A před rokem 2014 nebylo jak zasáhnout formálně, ale šlo zasáhnout neformálně a je to určitě poučení do budoucna. Měli bychom se vždycky snažit poučit do budoucna. V roce 2007 uh, eh, Jonathan Sugarman, whistleblower z Unicredit, se obrátil na centrální banku v Irsku a říkal, že jeho banka neustále porušuje předpisy o likviditě. A my se z toho musíme poučit. Eh, za rok poté zbankrotovaly irské banky a to nás nakonec stálo 70 miliard euro. Kdyby býval regulátor zasáhl na základě tohoto oznámení a Kdyby býval udělal ten předpoklad, že když jedna banka lže, že ostatní mohou lhát taky, tak by bylo lépe. Já vím, že můžete říkat, že je to deset let stará záležitost, ale byly to, byly to dvě miliardy předtím, jedna miliarda potom. Kdyby někdo vyslechl toto oznámení, tak by to bylo lepší. Je to něco jako si jít vypůjčit 3 miliardy a potom tu banku zapálit, akorát si nějak uh, už ty výsledky neužijete. Takže bych řekl, že vzhledem k tomu, že Irská centrální banka nadále odmítá naslouchat tomu, co, co se dozví, tak já žádám Evropský účetní dvůr, aby, který samozřejmě může i před uh, systémem SSM mít určitý vliv na uh, Evropskou centrální banku, aby se podíval blíže na tento případ eh, Jonathana Sugarmana, což má veliký vliv na rozpočet eh, Irska i Evropské unie. Můžeme samozřejmě tyto problémy ignorovat, ale jsou to problémy, které nás potom stojí hodně peněz. Pokud je budeme nadále ignorovat, tak eh, z toho ztratíte hodně ale je to něco, co, co, co se nás neustále dotýká. A já říkám, že pokud budete tvrdit, že je, to, že je pozdě, tak já se ptám, co pro nás ECA udělalo. Já vidím, že jste zde odvedli dobrou práci, ale chci se zeptat, zda byste se mohli ujmout i tohoto starého případu. A za generální ředitelství FISMA, prosím. Tam, tam ještě se někdo jiný hlásil o slovo, prosím. Omlouvám se vám, máte slovo. Dobrý, já Děkuji. Já se pokusím hovořit eh, stručně. Nejprve bych rád eh, pohovořil o zájmech. My v GUE bychom se chtěli zasadit o veřejnou kontrolu finančního systému poskytování úvěru je podle našeho názoru velice důležitá věc. Nemůže být v rukou jenom soukromého sektoru. To je naše zásadní stanovisko k věci. Ovšem, doplním, že samozřejmě eh, myšlenka centralizace bankovního dohledu je z našeho pohledu velice problematická. My už jsme mnohokrát vyslovili své výhrady určitě je potřeba na ně reagovat. Je zde střed zájmů mezi měnovou politikou a dohledovou politikou. Pokud to funguje pod jednou střechou, tak je to problematické. Já myslím, že se k tomu musíme vyjádřit ještě více. Je zde nedostatek personálního zázemí, to je zřejmé. Centralizace tohoto typu se vyžádá však další zdroje a ty nejsou k dispozici. Ty nebyly tomuto mechanismu přiděleny, což znamená, že potřebujeme zajistit eh, koordinaci mezi národním eh, mechanismem a jednotným mechanismem. Potřebujeme si vyslechnout odpověď, která bude z našeho pohledu uspokojivá. Dohledový mechanismus funguje na základě dat, která poskytnou banky a mě by zajímalo, jakým způsobem to funguje jak techničtí experti za dohledový mechanismus pracují s těmito poskytnutými data, daty. Já vím, že banky mají svůj systém hodnocení a posuzování uh, výpočtu. A já se chci zeptat, jak se to řeší, aby to bylo dostatečně nezávislé a technicky zpracovatelné. Dále stínové bankovnictví, to je velmi znepokojivé. Můžete vidět eh, u řady bank rozvahy, které vypadají velice dobře, ale jsou to často rozvahy, kde eh, za těmito čísly někde figuruje sekuritizace, která nakonec vede k, k, k zcela nefunkčním uh, úvěrům což je tedy stínové bankovnictví. A tak se chci zeptat, jestli bychom náhodou tímto způsobem nepodpořili a ještě více nezestabilizovali eh, celý systém bankovnictví. A moje poslední otázka zní, máme zde celý ten problém toho, že některé banky byly považovány za příliš velké na to, aby mohly zbankrotovat. A tak si říkám, jestli by nebylo lepší, jednat přímo s finančním systémem a jeho strukturou. To znamená nejít přes dohledový eh, systém, ale rovnou k retailovým bankám. Děkuji. Děkuji vám. Teď není zřejmé, jestli ano, dobře. Takže v prvé řadě po poprosím Evropskou centrální banku a jejich zástupce, aby se vyjádřili k položeným dotazům. Ne, nikoli eh, bude to první účetní dvůr, který vystoupí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. K otázce dohledávání dokumentů. My jsme se opřeli v prvé řadě o náš mandát a chtěli jsme prověřit nejprve vedení Evropské centrální banky a chtěli jsme zjistit, jestli dostatečně dobře provádí příslušné operace v souvislosti se svými dohledovými činnostmi. To byl náš první úkol. A proto jsme si vyžádali příslušné dokumenty. Dovolte mi však také upozornit na to, že Evropská centrální banka se nikdy v průběhu našeho auditu nevyjádřila v tom eh, smyslu, že by poskytnutí těchto materiálů mělo být mimo náš mandát. To znamená, že jsme si vyžádali tedy dokumenty, které jsme potřebovali. A otázka mlčenlivosti vůči třetím osobám. Když soukromý auditor přeskoumává účetnictví soukromé společnosti, tak se vyžádá informace což je standardní záležitost v rámci auditu, ale musí dodržovat eh, princip eh, mlčenlivosti ohledně údajů, se kterými se seznámí. Takže si myslím, že by měl stejný princip se vztahovat i na veřejnoprávní audit. Potom, pokud jde o otázku, zda by mohla zde figurovat jakási interinstitucionální dohoda, tak eh, účetní dvůr se zatím nerozhodl, který způsob zvolí. My zatím vyčkáváme, k čemu dospěje parlament a k čemu dospěje komise ve chvíli, kdy tedy vydá svoji zprávu o vyhodnocení jednotného dohledového mechanismu chci říci, že pokud zvolíme tento přístup, tak by se to nemělo vnímat tak, že to nutně musí vést k úspěchu v dohledné době. Je to možné, ale neměli bychom eh, činit takovýto předpoklad rovnou ještě předtím, než vybereme ten přístup, který nakonec zvolíme. Děkuji. Děkuji vám a Sabine laller Děkuji, pane předsedo. Já v prvé řadě se pokusím vysvětlit trochu to nedorozumění, k němuž došlo. Eh, informace, které potřebovala komise, co se týče přeskumu, to znamená informace, které jste si vyžádali, pane Vali, a eh, které nakonec jsme také poskytli, to znamená všechna slyšení, všechny podklady, všechno dokumentaci. To jsme zajistili, to poskytla Evropská centrální banka a v tuto chvíli vyčkáváme na eh, zprávu. To není naše zpráva, to je zpráva komise. To znamená, že my jsme se nespozdili v žádném ohledu. Z naší strany nedošlo k žádnému prodlení při poskytování informací. A nyní se dostávám k otázce, zda podrobujeme přeskumu ty pravé otázky. Jestli třeba nevynecháváme nějaké úvěrové operace, my řešíme všechna rizika, provozní rizika, kybernetická rizika, rizika trhu, rizika derivátů, sekuritizace a aktiva na třetí úrovni v rámci systému sekuritizace všechno hloubkově prověřujeme, pokud jde o úvěrová rizika. Žádná tedy neignorujeme. My to chápeme tak, že pouze odolné banky, které jsou dostatečně kapitálově eh, vybavené, s dobrou likviditou, s dobrým řízením eh, financí, s, do, s dobře nastavenou strategií budou schopny eh, dlouhodobě i střednědobě podpořit další vývoj. To znamená, že musíme řešit veškerá rizika, rizika trhu, rizika země i rizika provozu. A dokonce to není řešeno ani nikterak nahodile, pokud jde o samotné uplatňování. Ano, máme zde jednotná pravidla a tam je celá řada míst, kde můžeme uplatnit vlastní úvahu, ale nás nekontroluje jenom Evropský účetní dvůr, pokud jde o efektivitu, ale v tuto chvíli už probíhá i osmé hodnocení Evropského měnového fondu, které, který řeší, jakým způsobem řešíme úvěrová rizika, rizika zemí, provozní rizika a rizika derivátů a sekuritizace. Máme komisi, která řeší naši efektivitu. Máme i interní audity a zde existují velice jasná pravidla na celosvětové úrovni i pravidla na úrovni Evropské unie, pokud jde o to, co přesně musíme udělat a jak máme co řešit. Máme zde evropský rámec jednotlivých nálezů k předchozím zjištěním, z čehož jasně plyne, jak má vypadat strategie ošetření rizika v bance. To znamená, že my se nesnažíme postihovat konkrétně jenom oblast úvěrů, snažíme se řešit všechno. A nyní k těm uh, případným střetům zájmům. My máme v uh, vypracovánu celou strategii na to, abychom se vyvarovali těchto rizik. E, máme to zapracováno do personální agendy, do e, agendy informačních technologií. Všechny naše postupy jsou takto vyhodnocovány, vyhodnocuje to e, nejvyšší vedení, dozorčí rada, všichni, co zodpovídají za systém SSM a to pro ně vyplývá z nastavených předpisů. Musí to řešit i Výkonná rada musí to řešit i všichni členo, členové, to znamená ty sdílené služby se některak nedotknou postupů, které si nastavíme pro oblast výhradně pouze dohledu. A nyní se dostávám k otázce, zda si můžeme vybrat, co předáme Evropskému četnímu dvoru. Prosím, věřte mi, že každý požadavek který nám Evropský účetní dvůr zašle, je z právního hlediska vyhodnocován, pokud jde o naše povinnosti, které nám dal spoluzákonodárce. A je zcela jasné, že při každém auditu se vyskytnou informace, které přicházejí ze strany třetích osob, jiných osob než těch, které jsou podrobovány auditu. A my zde máme v předpisu o SSM jasnou povinnost, která říká, že můžeme předat informace o bance třetí osobě pouze tehdy, pokud třetí osoba prokáže odůvodněnou potřebu takovouto informaci získat. A já předpokládám, že Evropský účetní dvůr nás bude podrobovat auditu už za předpokladu tohoto naplnění požadavku zachování mlčenlivosti. My jsme nuceni, my jsme povinni každý požadavek na naši adresu podrobit takovému to přeskumu z hlediska eh, mlčenlivosti. Děláme to tak i u Evropské komise. Vždycky. My se pokaždé dostaneme k otázce, proč eh, si proč jste si vyžádali tento a tento konkrétní údaj. Musíme sledovat, zda eh, je to opravdu informace, kterou eh, je to opravdu informace, kterou musíme vždycky eh, vyhodnotit v tomto smyslu. Jak pracujeme na těch datech? To byla poslední otázka. otázka. Zda pracujeme s daty eh, v jakýchsi blocích, zda je porovnáváme vůči referenčním hodnotám a zda se snažíme maxim, maximální možné míře omezit nahodilost. My k tomu přistupujeme kvantitativně, chceme vždycky být schopni ukázat, jak jsme jednotlivá rizika vyhodnotili. To znamená, že zde srovnáváme data banky se, se subjekty s podobným modelem. Velice stručně pan zpravodaj. Děkuji, děkuji za slovo. Já jsem se snažil, nebo pokusím se nějak shrnout naši dnešní rozprávu, kterou považuji za velice zajímavou. Vidíme i veliký zájem ze strany kolegů, kolegy. Myslím si, že bychom to měli zohlednit v té pro, probíhající politické rozpravě. Samozřejmě, že potřebujeme větší transparentnost, odpovědnost v rámci ECB, to zdůrazní všichni a dále je to i celý ten mechanismus informací, informací důvěrného charakteru, utajených informací a tak dále. Na to bychom se měli zaměřit, tak abychom nalesli určitou rovnováhu a to je cíl podle mého názoru všech politických frakcí. Rád bych poděkoval, poděkoval všem kolegům, kolegyním za reakce, za argumenty vidím, že se politicky trochu k tomu stavíme jinak, jsou zde rozdíly, já jsem si toho samozřejmě vědom. Není to ovšem nezbytné, protože my všichni jsme Evropané, všichni jsme občany tohoto našeho evropského kontinentu a pokud zde máme měnový nástroj, který by mohl nějakým způsobem způsobit tyto nerovnováhy, potřebujeme ekonomické politiky, které by to měly napravit. Čili Myslím si, že zde není prostor pro nějaké reciproční obvinování. Je zde několik základních problematických bodů, které se týkají jednotné měny, to je jasné a to je podle mého názoru zdroj mnoha rozdílných pohledů na hospodářskou a měnovou unii. Ovšem měli bychom se snažit jít stejnou cestou v nalezení společných eh, řešení, neměli bychom se stavět nějaké překážky nebo se vzájemně obvinovat z nějakého populismu, společně si sednout za stůl. To je podle mého názoru to, co bychom měli udělat. Děkujeme, říká pan předseda a je ještě opravdu pouze několik poznámek. Skutečně to byla výměna názorů, která byla nesmírně užitečná. Já chápu mnoho argumentů ze strany ECB, to chci říci, ale v jednom s vámi nesouhlasím. My jsme měli mnoho diskuzí v rámci SSM, pokud jde o úroveň aktiv, na stanovení této úrovně o které jsme hovořili. A samozřejmě jednotliví členové dozorčí rady nám jasně řekli, že zatím zde není dostatek lidských zdrojů, aby došlo k úplnému dohledu nad všemi těmito aktivity. Komplexní likvidní aktiva, to znamená, že nejsou důkladně zatím ještě prověřována. My to chápeme, nesmíme zapomínat na složitost těchto aktiv. Ovšem to, že budeme nějak popírat tento problém, to neznamená, že zmizí. Měli bychom si to uvědomit a zároveň se snažit o zlepšení i revize těchto rizik. To je důležité. Samozřejmě, že smlouvy mají svá omezení, limity, mají Samozřejmě, pokud jde o audit, mechanismu, se sem určitá omezení. Dále to, že tato instituce má různé odpovědnosti, že má rozdvojené odpovědnosti. To je model, který funguje v mnoha zemích. To není pouze problém, který se týká auditní akty. Samozřejmě, že otázky transparentnosti nebo nedostatečné transparentnosti jsou relevantní. My to vezmeme v potaz i na základě výsledku práce výboru pro rozpočtovou kontrolu, který je výborem zodpovědným za tuto problematiku a proto dávám slovo spolupředsedající. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž vidím mnoho argumentů pro účetní dvor. pokud jde o článek 20.7, je jasné, že čekáme na další kroky tohoto účetního dvora. Komise rovněž informovala o tom, že by ráda získala tyto výsledky. My rovněž o to máme zájem, tímto končím schůzi a těším se na další spolupráci.